Milí kolegové, dámy a pánové, poprosím vás o to, abyste se usadili. Děkuji, že jste v tak vysokém počtu. Věřím, že budoucí jednání našeho výboru proběhne v hemicyklu. Nevím, zda máme více členů nebo stále více diváků. Vítám obě kategorie za předpokladu, že budou sedět v tichosti s výjimkou toho, kdo bude mít uděleno slovo a zatím jsem udělil slovo pouze sám sobě. Chci se nejdříve omluvit členům výboru i ostatním přítomným za opožděný začátek vzhledem k naléhavosti politické dohody o otázce, kterou máme na programu, tak jsem musel svolat koordinátory, abychom usnadnili další průběh jednání. Prosím o ticho, nebo nechám vyklidit sál. A o tom rozhodnu sám, bude to rychlejší. A vidím, že Dany mě podporuje. Musíme vyřešit velmi významné otázky za jednu hodinu. Takže to půjde rychle. Schválení pořadu jednání. Všichni souhlasí. Pan Silvestris má připomínku. Nemá. Chtěla jsem vám poděkovat za vaše včerejší vystoupení. Chci bezprostředně poděkovat, abychom mohli zahájit naši práci. Děkuji vám a děkuji všem kolegům. Děkuji jménem Itálie. Děkuji, Barbaro. Myslím si skutečně, že pokud jde o uvolnění prostředků z Fondu Solidarity pro naše italské přátele, kteří byli postiženi tragédií v kraji Abruzzi, Tedy z řešení, které jsme nalezli, spočívající ve schválení zprávy Reimera BG, tak aby byl vyslán bezprostřední politický signál, tedy to byl správný způsob, jak řešit tuto otázku a nalézt odpověď, kterou naši italští přátelé potřebují při dodržení pravidel rozpočtového procesu kde máme povinnost, aby se rada vyjádřila před parlamentem, tedy na plénu. My jsme postupovali velmi rychle a předběhli jsme radu, tedy rada se musí vyjádřit předtím, než to bude na plénu. Bude to tedy až na dalším plénu. Pokud jde o pořad jednání, všichni souhlasí sdělení předsedy, předseda nic neohlašuje, aspoň to půjde rychleji. Bod 3. Máme tu přijmout eh, návrh usnesení, který předkládá pan Surian s některými pozměňovacími návrhy. Tudíž znáte pravidla pro tato usnesení. Strávili jsme tři dny a tři noci při diskusích o rozpočtu 2010 Diskuse skončila, rozprava nebude k pozměňovacím návrhům a budeme hlasovat postupně o pozměňovacích návrzích. A pokaždé zmíním stanovisko zpravodaje. Prosím o ticho. Samozřejmě, pokud výjimečně navrhovatel bude chtít vysvětlit zvláštní pozměňovací návrh, anebo pokud bude chtít promluvit navrhovatel, samozřejmě je to možné. Takže nejdříve zpráva Laslo Suriana a potom zpráva Vladimíra Maňky. Máte před sebou hlasovací seznamy. Já mám hlasovací seznam EP, EPP. Máte všichni seznam EPP, případně můžete použít jiné hlasovací seznamy. Odstavec číslo 3, pozměnací návrh číslo 1. Slavného autora. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Salvador je proti. Jinak je to jednomyslné. Přijato. Dvojka tedy odpadá. Pozňovací návrh 3. Tento návrh byl stažen. K odstavci 8 kompromisní návrh zpravodaje. Zpravodaj je samozřejmě pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Následující pozměňovací návrhy jsou pokryty s výjimkou pozměňovacího návrhu 4 pana Ferma a Balcányho, kteří by chtěli doplnit Social Dialogue End. Je to tak? Dobrá. Já mám za to, že je to pokryto. Pokud si pan Ferm myslí, že je to pokryto, tak je to pokryto. Mají zelení za to, že pětka je také pokryta? Taky. Salvador si myslí, že šestka také je pokryta, je spokojen, takže hlasujeme o návrhu 7 pana Ferma. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Levice. Kdo je proti? Pravice a střed. Je to poraženo, zamítnuto. Osmička Juty. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Ano, jeden hlas se zdržel. James. Děkuji jménem Juty, která tu nemůže být, protože slaví narozeně se svou rodinou. Takže blahopřejeme Jutě, posíláme jí květiny a hlasujeme za Jutu. Desítka. Pozměňovací návrh 9 pana Olbrichta. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Lavice. Kdo je proti? Pravice. Stejná většina zamítáme návrh EPP. Odstavec 10. Nový. Pozměňovací návrh 10 firm Balcány. Kdo je pro? Všichni. Kdo je proti? Nikdo. Ano. Jeden hlas. Kdo se zdržel? Nikdo. Schváleno. 11. Ferm Balcány. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? zdržel se, stejná většina, schváleno. 12 stejných navrhovatelů, ale ústní pozměňovací návrh pana Ferma nahrazujeme council, tedy bude council místo member states. Nikdo není proti, kdo je pro dvanáctku, děkuji, kdo je proti, nikdo, zdržel se schváleno. 13 stejných navrhovatelů. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Stejný. Kdo je proti? Jeden hlas proti. Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4 stejných navrhovatelů. Tentokrát je je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Většina pravice a ne, nemyslíte si to. je třeba hlasovat. Ani já nemám kartu, budeme počítat. Hrůza, hrůza, říká pan předseda. Kdo je pro? Budeme počítat. Dejte ruce dolů, kdo je proti. Jedno je PP navíc. Takže já hlasovat nebudu. Takže výsledek je 16-16. 19-16. Opravdu? Tak dobře, dobře. Tak tentokrát to projde. Ale mám radši stroj. Pozněcí návrh 14 je schválen. Pozměňovací návrh 15, Juty, zpravodaj je pro. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se schváleno. 16. Odpadá. 17. Paní Jegle. Pan Ferm chce promluvit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 and only keep the words increase. D'accord. Donc. Dobrá. Paní Jegle není přítomná, pokud budete souhlasit. Spravodaj souhlasí, takže tento kompromis předkládám a zaručujeme, že tato politika rozdávání zemědělských produktů se nebude rozšiřovat na GMO a na výrobky firmy McDonald. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se. Takže pozměňovací návrh takto pozměněn byl schválen. Pan Gariga. pane prezidente, le ruego que hagan el recuento de... Pane předsedo, prosím vás, ještě jednou spočítejte, kolik je zde poslanců EPP. Myslím, že jste předtím počítali jednoho navíc, čili poslance EPP, který už nyní poslancem EPP. Takže jste počítal špatně a předtím jsme dostali málo hlasů. <laughs> Bohužel, Jamesovo srdce zůstalo v EPP. Ale je pravda, že mám hlasovací seznam EPP. Britská politika je složitější než italská politika. A to platí i pro budoucí hlasování. Takže jsme Hlasovali jsme o 18. 17. je odhlasována. Pozměňovací návrh 18 pánů Ferma a Balcany jako doplněk. Kdo je pro? Zprava je také pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 20 eh, pana Ferma. Doplněk in full respect of human fundamental rights. Kdo je pro dodržování lidských práv? Zpravodaj je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se. Pozměňovací návrh 20 byl schválen. 19. Salvadora slučitelný s 20. není proti lidským právům. Kdo je pro? Zpravodaj je pro. Kdo je proti? Levice je proti. Ale tady je v izolaci. Takže je v menšině. 19 schválena. Odstavec 20. Pozměňovací návrh 21 pánu Ferma Balcányho chce oddělené hlasování u slov expanded end. Takže nejdříve hlasujeme o textu odstavce 20 bez slov expanded end. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Velká většina, kdo je proti? menšina, zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme o slovech expanded n, kde je pro. Děkuji, kde je proti. Velká většina. Takže tato slova vypouštíme. Pozměňovací 22 podepsáno panem Lamasurem, slučitelný s návrhem 21 je pro kdo je pro. Žádné nadšení, děkuji. Kdo je proti? Ach, takhle. Takže já ho stáhnu. Aspoň nebudu poražen tenkou většinou a já si nepřeji, aby na titulních stránkách novin se objevilo, že předseda rozpočtového výboru se dostal do konfliktu s vlastním výborem. Pozměnice na 23 pana Ferma Balcánio. Pane Ferme. Já také po vzoru pana předsedy stahuji a jsem pro další od paní Haug. 24 paní Haug. Zpravda je proti. Kdo je pro 24? Musíme to spočítat. Myslím, že je to stejná většina jako před chvílí. Ještě paní vzadu. Už jenom 16. Kdo je proti? 13. 16, 13. V italské delegaci je nějaký problém, musíte to vyřešit. Takže schváleno. Odstavec 23. Máme kompromis B pravodaje. Kdo je pro kompromis B? Zpravodaj dobře pracoval. Kdo je pro? Skoro všichni. Kdo je proti? Kdo si to opováží? Nikdo. Dobře. Schváleno. Odstavec 23 nový. Máme pozměňovací návrh 25 pokryt kompromisem zpravodaje. Je to tak, Helgo? 25 je pokryto. To platí u 26. -ky. Platí to u 27. U odstavce 25 to můžete zlepšit. Je tu návrh pana Lamasura z prodeje pro. Kdo je pro? To se mi líbí mnohem víc. Děkuji. Kdo je proti? To má osobní charakter. A jsem z toho smutný, říká pan předseda. Ale musím zaznamenat, že jste v menštině. Pozměnací návrh je schválen. Odstavec 26, pozměnací návrh 29 pana Ferma Balzany. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Malá levice. Kdo je proti? velká pravice a podstatná část levice v čele se zelenými. Takže 29 zamítnuto, 30. Musí se hlasovat o 30, kdo je pro. Spravda je pro, děkuji. Kdo je proti, zelení. To je logické. Ale jsou v menšině. 30 schválena. Navrhovatel má radost. Odstavec 26 nový, pozměňovací návrh Heiglund Jensen, zpravda je pro, Kde je pro. Velká většina, kdo je proti? Nikdo? Zdržel se? Schváleno. se na 32 pana Ferma jako doplněk. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Je to doplněk. Ano. Kdo je proti? Děkuji. Nikdo další? Schváleno. Odstavec 29. Naši liberální demokratičtí přátelé požádali o hlasování po částech. Zpravodaj je pro obě části. První část is worried about až po in general. Všichni to tam vidí. Kdo je pro první část? Děkuji. Kdo je proti? Zeleň a paní Wertmann. Většina pro. Schváleno. Druhá část has decided až po Those questions in due time. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Musíme to asi spočítat. Takže kdo je pro druhou část? Prosím, zvedněte ruce. Ne všichni to učinili. A musíme si ohlídat, aby tam nebylo příliš mnoho hlasů EPP. Sedmnáct pro, proti. Druhá část. Devatenáct. Takže je to zamítnuto. První část schválená, druhá zamítnuta. Návrh eh, pana Balcány odpadá. Ano. Takže 33 odpadá. V odstavci 32 pozměnil návrh 34 pánu Ferma a Balcányho zpravodaje je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Liberálové přešli k pravici. Většina je proti. Zamítnuto. Děkuji vám. A nyní tedy přejdeme k hlasování o stanoviscích veškerých výborů, které vydávají prostředky a podle tradice navrhnu, abychom hlasovali jako celek s tím, že máme za to, že jsme vzali v úvahu a mluvím pod dohledem zpravodavě. máme za to tedy, že jsme vzali v úvahu veškerá stanoviska jednotlivých eh, výborů parlamentu, když jsme projednali jejich pozměňovací návrhy, některé byly schváleny, některé ne. A vzali jsme také v úvahu připomínky a stanoviska, včetně tedy návrhu upraveného usnesení, které jsme právě schválili. Kdo je pro takovéto hlasování v celku? Děkuji, kdo je proti? Jeden hlas proti, zdržel se nikdo. Tak jsme rozhodli. Takže závěrečné hlasování o takto pozměném usnesení, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo je proti? Nikdo není proti? Ano, Pan Portaš je proti. Zdržel se nikdo. Děkuji vám. Tak jsme schválili toto usnesení a vřele blahopřejeme panu zpravodaji, který nyní bude obhajovat naším jménem toto stanovisko na plénu. A nyní přecházíme. Ano, Jamesy. Uh, might I ask a question to the rapporteur general? Já mám eh, otázku na zpravodaje, eh, pokud se týče usnesení. Eh, pokryli jsme někde při hlasování také naše hlediska, naše postoje k tomu, co očekáváme od komise, poněvadž v tom slyšení tam jsme vyslechli několik málo novinek a myslím, že k tomu se nevyjadřilo žádné z našich hlasování. Pane zpravodaji. Je to tak, že my jsme se momentálně vyjádřili k rozpočtu na rok 2010 a k ničemu dalšímu. Což znamená, že ten přeskum to je něco jiného, Čili to se netýká přímo tady rozpočtu na příští rok a není tam úplně těsná vazba. Ano. Review proběhne v, v institucionálním rámci Lisabonské smlouvy. A tudíž pravděpodobně se velmi záhy vyslovíme k našim přáním, pokud je o midterm review. A to bude zřejmě bod, který bude předmětem dalšího dialogu a dohadovacího řízení. My jsme položili konkrétní otázky novému komisaři, panu Šemetovi, a bude třeba tedy navázat na tyto otázky. Nyní tedy přejdeme k návrhu usnesení pana Maňky a stejně budu vyvolávat jednotlivé pozměňovací návrhy. Všichni máte hlasovací seznam v odstavci 4, pozměňovací návrh 2 pana Fernandeše. Kdo je pro? Zpravodaj je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se velká většina schváleno. Odstavec 5, pozměňovací návrh 3, zpravodaje samotného. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Odstavec 6. Poznací návrh 4. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Schváleno. Odstavec 8. Nový odstavec. Ústní poznací návrh zpravodaje. Máme text? Ano, máme text ústního pozměňovacího návrhu. Všichni se s ním seznámili. Kdo je pro? Kdo je proti? Někdo zdržel se, někdo schváleno. Odstavec 13, pozměňovací návrh 5 pana Fernandeše, kdo je pro? Spadá je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 14, pozměňovací návrh 6 stejného navrhovatele. Zprava je pro. Kdo je proti? Zdržel se jeden hlas. Jeden hlas se zdržel. Schváleno. Dostali jsme se k prvnímu kompromisu, kompromisu A. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo zdržel se? Nikdo. Schváleno a pokrývá odstavec 14. Pokrývá pozměnce návrh 7. Odstavec 14 byl již změněn, takže si musíme ujistit, zpravodaj nám to sdělí, je třeba se ujistit, že pozměňovací návrh 6 je v souladu s kompromisem. V odstavci 14 novém sedmička odpadá. Pozměňovací návrh 8 k odstavci 16 pana Ferrandeše. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Pouze EPP bude proti, všichni ostatní. Takže jsme poraženi. Pan Fernandeš je poražen. Zamítnuto. V odstavci 20, pozměňovací návrh 9, zpravodaje, bude pro. Děkuji, kdo je proti? Jeden hlas proti. Zdržel se? Schváleno. Odstavec 22. Pozměňovací návrh 10 pana Fernandeše podporuje ho zpravodaj. Kdo je pro? je proti? Zdržel se schváleno. Podtitulek po odstavci 23 poznací návrh 11 pana Fernandeše zpravda je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Jeden hlas proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 25. Máme hlasování po částech pozvací návrh 12. První část od Beliefs až po Legislative Work. Spravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Pan Belder, děkuji. Kdo je proti? Zdržel se, jeden hlas se zdržel. Druhá část, která je od Acknowledges až po Legislative Work. Spravodaj je také pro. Kdo je pro? Došlo k chybě, říká předseda. Držím se hlasovacího seznamu EPP. Byl jsem přistižen. Spravda je proti. Kdo je pro? EPP je asi pro. Kdo je proti? Ano, hlasy proti jsou početnější. Zamítnuto. Odstavec 25 nový, pozměňovací návrh 13 pana Ferandeše, nikoli. Pan předseda se omlouvá. Takže tento návrh odpadá. 14. Odstavec 29. Nový pana Ferma, zpravodaj je pro a tudíž se ruce zvedají, kdo je proti. Zdržel se schváleno. 15. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Salvador nesměle zvedá ruku. Kdo je proti? Nikdo zdržel se. Schváleno, děkuji vám. Pozměňovací návrh jedna stejného navrhovatel, kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo zdržel se. Schváleno. A podobně navrhuji, abychom vzali na vědomí veškerá stanoviska v celku, jak se stalo u předcházejícího návrhu o rozpočtu komise, zejména e, výbor INTA. Máme tu petiční výbor a výbor INTA, tedy je to pokryto tímto usnesením, kdo je pro zapracování tedy těchto pozměňovacích návrhů, kdo je proti, nikdo zdržel se schváleno. A není stačí odhlasovat usnesení pana Maňky tak, jak bylo pozměněno, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? jeden hlas proti, zdržel, zdržel se, nikdo se nezdržel. Já vám děkuji. Velkou většinou to bylo odhlasováno a blahopřejeme panu Maňkovi. A litujeme náhlého odchodu pana předsedy Konbendita. S velkou radostí ho zde vítáme a také se těšíme z jeho rád. Milí kolegové, Poslední bod pořadu jednání, než odjedeme na víkend. Obtížná otázka, akvizice návrhu, tedy zakoupení z iniciativy předsednictva, budovy řečené Trevír 1. Hovořili jsme o tom s koordinátory a po setkání koordinátorů bych chtěl předložit následující návrh. V nepřítomnosti našeho určeného zpravodaje pana Bokroše, který intenzivně pracoval na této otázce a my jsme s ním měli výměnu názorů na toto téma minulé pondělí. a já, zpravodaj i další byli v úzkém kontaktu s předsednictvem, mimo jiné s místo předsedou parlamentu Alejo Vidal Quadrasem, který má jako místo předseda na starosti politiku v oblasti nemovitostí. Bohužel pan Bokroš eh, zde nemůže být přítomen a požádal mě, abych ho zastoupil abych se stal jeho mluvčím. Vypracoval krátký písemný přípis, který byl zaslán všem, nejdříve všem zpravodajům a potom všem členům výboru, kde doporučuje zamítavé stanovisko. Připomínám, stav, který tedy je aktuální z právního hlediska, pokaždé, když některá z institucí, parlament, nebo další má určitý záměr v oblasti nemovitostí, který má významný dopad do výdajů. Rozpočtový výbor je informován a rozhodne, zda se zda vyjádří své stanovisko nebo nikoli. A my jsme v červenci rozhodli o tom, že vydáme stanovisko, protože se to týká několika desítek milionů euro. Poté, pokud se rozhodneme takto, vnitřní finanční řád v článku 179 odstavec 3 nás činí povinné se vyjádřit do 14 dnů. Takže stricto sensu jsme překročili tuto lhutu, ale máme polehčující okolnosti, protože jsme to zanesli na pořad jednání minulý týden a minulý týden jsme strávili tři dny a tři noci hlasováním 1200 pozměňovacích návrhů u rozpočtu a víte, že na, po konci třetí noci, když jsem navrhl, abychom pokračovali až do vyčerpání pořadu jednání, předseda Levandovský ve své velké moudrosti vyjádřil přání celého výboru a navrhl, abychom nepokračovali, protože jsme byli ve stavu naprostého vyčerpání. Takže jsme překročili trošku lhůtu. Není to zásadní, nejdůležitější v tomto případě e, není právní aspekt, ale politický aspekt. A samozřejmě předsednictvo čeká na naše stanovisko. Problém, který vyvstal pro nás, je, že nyní musíme dát stanovisko velmi naléhavě. To jest e, již dnes, protože naše další jednání má být za 14 dnů a poslední setkání pro kladné či záporné vyřízení této záležitosti mezi prodejcem a předsednictvem parlamentu má být příští týden. Předsednictvo několikrát požádalo o odklad. Tedy musíme se vyjádřit. Spravodaj v přípisu, což je pracovní dokument, který vyjadřuje jeho doporučení a jeho pocity, a s čímž jste se seznámili, má za to, že nedisponuje dostatečnými informacemi, aby doporučil kladné stanovisko a tudíž doporučuje záporné stanovisko. Po dlouhé debatě na koordinátorech chci tedy tlumočit stanovisko zpravodaj, jsem jeho mluvčí, ale jako předseda výboru vám navrhuji, odlišné řešení. Chci se snažit o řešení, které by umožnilo rozpočtovému výboru získat maximální záruky, pokud jde o podmínky pro to, abychom udělali definitivní zelenou, aniž bychom bránili předsednictvu parlamentu v pokračování jednání a v případném završení jednání. Proč? Pokud vydáme negativní stanovisko, budeme čelit dilematu. Z právního hlediska toto stanovisko není závazné pro předsednictvo. Předsednictvo může nedbat tohoto stanoviska. A potom to znamená, že vlastně se pohrdá naším stanoviskem. A nebo, a tomu spíše věřím, předsednictvo si nedovolí něco takového udělat. A přijdeme o příležitost v oblasti nemovitosti majetku, což je příležitost, o níž chápeme, že je lákavá pro předsednictvo vzhledem k blízkosti budovy, která vlastně navazuje na stávající budovy parlamentu a vzhledem k tomu, že je tu i rozpočtová možnost. My v rozpočtu na rok 2009 máme prostředky na financování tohoto nákupu, na tento dlouhodobý, tedy nájem na rok, na 99 let máme k dobru 22 milionů euro jako splátka za práce na základech nádraží Luxemburg a máme tu ještě další prostředky z hlediska takzvaného sběru prostředků, tedy jsou tu přejitosti na trhu a je tu také rozpočtová, je tu rozpočtový prostor. A pokud tedy předsednictvo přeruší jednání, budeme ti, kteří zabránili parlamentu využít této možnosti. Avšak je jasné, že i když zatím nemáme dostatečné informace o vývoji potřeb do budoucích let, ty potřeby jsou nesporné. Změna statutu poslanců a asistentů, Lisabonská smlouva, nový faktor od minulého týdne, což dává nové kompetence parlamentu a bude to vyžadovat eh, nábor pracovníků tam, kde znalosti a expertní kapacita parlamentu není dostatečná. Budoucí rozšíření. A i když bude málo plánovaných rozšíření, dojde k rozšíření o Chorvatsko a Chorvatsko samo o sobě, jak nám zjeve předsednictvo, a nemůžeme to spochybňovat, to představuje 125 nebo 126 osob a potom tu jsou další země. Tudíž eh, v této situaci rozpočtový výbor na sebe bere odpovědnost, že ukončil toto hledání příležitosti. S tím, že každopádně bude třeba dalších ploch velmi rychle. S tím, že za dva nebo tři nebo čtyři roky pokud nekoupíme Trevír 1, tak eh, budeme pronajímat nebo kupovat něco jiného a potom nám budou předázvat, že jsme vlastně propásli levnější možnost. Takže abychom řešili toto dilema, jsme, uvažujeme o trošku odlišném řešení, a které bych eh, připodobnil světlům na křižovatce, dopravním světlům což spočívá v tom, že bychom nedali zelenou, nedali bychom ani červenou, ale byla by to oranžová. A tady se výklad liší podle toho, odkud přicházíme. Co se týče významu oranžové na křižovatce, v Jižní Evropě, když je oranžová, tak eh, řidič zrychlí, přidá plyn a na severu Evropy když je oranžová, tak se lidé zastavují a brzdí. Takže uvidíme, zda předsednictvo bude inspirováno severem nebo jihem, ale základní představa je taková. Ve skutečnosti tu máme před sebou další otázku, která je závazná a kde budeme muset rozhodnout. Další otázkou bude převod, který bude nezbytný z hlediska rozpočtového a právního, aby tato akce mohla být financována. Prostředky jsou v dispozici, ale nikoli ve správných rozpočtových položkách. A tento převod bude možný, pokud o tom rozhodneme, pokud to odsouhlasíme za několik týdnů. Takže naše představa je taková, aby rozpočtový výbor vyzval svého předsedu, svého zástupce, aby odpověděl předsedovi parlamentu, který mě jménem předsednictva zmocnil a sdělil, že rozpočtový výbor projednal podle článku a tak dále finančního řádu, že rozpočtový výbor není proti tomu, aby tento proces pokračoval, totiž neříkáme kladné stanovisko nebo záporné stanovisko, říkáme, pustili jste se do toho, chápeme, že tu je příležitost a v rámci vaší odpovědnosti jako předsednictva je tedy stanovit potřeby a zjistit, jaké možnosti existují. Vy jste se do toho pustili, do tohoto jednání. My nejsme proti tomu, aby jednání, které jste zahájili, pokračovalo, avšak dopředu vám říkáme, že až budeme projednávat převod, náš souhlas s převodem bude podléhat následujícím podmínkám. A tam tedy zopakujeme to, co je v dokumentu pana Bokroše, to jest mnohem přesnější posouzení výpočtu ceny srovnání s cenami nemovitostí dnes v Bruselu vzhledám k finanční a nemovitostní krizi a komparativní výhody řešení nákup anebo pronájem. Vzhledem také ke strategii v oblasti nemovitostí ve střednodobém výhledu, kterou po vás žádáme po řadu měsíců, kterou jste nám slíbili před několika měsíci a o které nám eh, sdělujete nezávazně, že to bude schváleno na jednom z příštích jednání předsednictva, ale které zatím nemáme k dispozici. Potřebujeme tedy i další upřesnění, pokud je o potřeby. Které oddělení, kolik osob a podle jakého harmonogramu, protože máme rozšíření Lisabon a další tedy faktory, tedy jak tedy, do jaké míry skutečně tyto osoby potřebují rozšíření ploch v nové budově. pokud by to znamenalo tedy, pokud by nestačilo lépe využívat stávající prostory, o kterých někteří z vás eh, tady tvrdili, že jsou nedostatečně využité. A další podmínka, kterou by bylo třeba připomenout, že u příležitosti projednání rozpočtu 2010 a mimo jiné skrze usnesení, které jsme právě schválili o návrhu pana Maňky, a které bude zřejmě schváleno plénem za 14 dnů, formovali jsme několik eh, požadavků týkajících se zvýšení možnosti a prostředků pro naše poslance a politické skupiny. Potřebujeme vědět, jak předsednictvo chce uspokojit tyto požadavky. Lisabonská smlouva z nás činí skutečné plnohodnotné zákonodárce, takže má, musíme mít možnost vykonávat tuto činnost plnohodnotného zákonodárce. Zatím tomu tak není. Tedy předsednictvo se myslí, že přednostní uspokojit potřeby v oblasti nemovitosti. My chceme mít jistotu, že to nebude přímo nebo napřímo na úkor uspokojení potřeb poslanců. A to by mělo být tedy formováno tak, a tady opakuji požadavek pana Ferma, tedy mělo by to, mělo by to být formováno tak, že předsednictvo může pokračovat v jednání, ale že si vyhrazujeme možnost vynést konečné stanovisko, až budou tedy splněny veškeré požadavky na upřesnění a na naprosto legitimní a běžné požadavky, které zde uvádíme. Tolik tedy základní představa, na čem jsme pracovali s koordinátory, a to je tedy zásadní stanovisko, které vám předkládám. Pokud rozpočtový výbor s tím bude souhlasit, potom připravím na tomto základě návrh eh, dopisu, odpověď předsedovi parlamentu, předložím to koordinátorům a potom to rozešlu po souhlasu koordinátorů. Takže mám dvě žádosti o slovo pan Ferm a paní Durand. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. To bylo uh, skvělé vysvětlení té debaty, kterou jsme absolvovali na koordinátorech. Já bych chtěl jenom zdůraznit několik bodů, protože proběhla dlouhá a důkladná debata v naší politické skupině. A není to jenom vnitřní záležitost Evropského parlamentu, nebo záležitost debat ve výborech, ale jde o vztah Evropská unie versus veřejnost, zájmy daňových poplatníků a spousta dalších. Je to důležité zvláště v dnešní situaci. My si myslíme, že naše politika v oblasti nemovitostí by si opravdu zasloužila hlubší analýzu, poněvadž dnes se nacházíme v úplně jiné situaci, než v jaké jsme byli v době přijetí toho rozhodnutí kupovat místo pro nájmu. Víme, že ceny poklesly, existují eh, různé jiné možnosti pro nájmu a ty by se taky měly prověřit my se tady, my tady hovoříme o tom semaforu, vím o některých, kteří jsou spíše pro červenou, my jsme většinou pro tu oranžovou, ale já myslím, že je třeba zcela jasně říct, předsednictvu je třeba zcela jasně říct, že pokud se nepodaří uspokojivě odpovědět na všechny naše otázky a obavy, tak my to zamítneme. My nebudeme akceptovat to, jestliže si z nás někdo bude chtít udělat rukojmí nebo, nebo vtáhnout nás do čeho si, co nebude mít pořádné řešení. Čili jestliže nebudou jasné odpovědi, tak s tímto rozpočtovým převodem souhlasit nebudeme. Pan... Děkuji, Jurane. Paní Duron. Děkuji, pane předsedo je to trošku schizofrení, protože jsem člen výboru, ale také místo předsedkyní a členkou předsednictva. Dva dny jsme tady jednali o budovách s kolegou Vidal Kvadrasem, jednali jsme o celé strategii v oblasti nemovitostí, o tom, že jsme upřednostňovali strategii nákupu budov. A domnívám se, že řešení, které navrhujete spolu s koordinátory se ubírá správným směrem. Mám chuť podpořit toto řešení. Jsem spíše z jihu, jsem z jihu Belgie. Takže spíš eh, to interpretuji jako oranžová ve smyslu Jižní Evropy. Ale dokážu pochopit ty požadavky. Kolega Vidal Quadras eh, velmi rád vysvětlí eh, celou strategii, včetně zahrnutí krize, blízkosti budov. Velmi důležitou otázku která se týká ekologického zpravování těchto budov, což není pouze ekologický a také finanční aspekt. Pokud jste schopni chytře řídit energetické toky a výdaje, víte, že cena ropy půjde nahoru, tak je velmi důležité být vlastníkem, aby bylo možné chytře zpravovat budovy. Tedy já vítám požadavek na jasné vyjádření potřeb, to je legitimní, to dokážu pochopit, i když si myslím skutečně, že ve dvou, třech asistentech na poslance, myslím, že eh, řada z nás nemá nějaký buchví, jaký prostor pro to, aby zde mohli být eh, naši spolupracovníci vyhodnotíme naše současné potřeby, budoucí potřeby po Lisabonu, po rozšíření, ale myslím si, že je důležité vzhledem k blízkosti této budovy. Je to hned vedle. Je to dobře dostupná budova. Je to prostě budova, která se pohybuje v mezích eh, ceny trhu. Tedy chci znát podmínky a my se budeme snažit na předsednictvu zodpovědět na tyto otázky, až přijde na převod. Ale položíme skutečně na stůl veškeré informace, které umožní zjistit, že to nebyla žádná náhodná akce předsednictva. Je to starý požadavek, který byl dobře připraven, takže obhajuji jménem koordinátorů, tedy to, co zde předložil předseda. Děkuji. Pan Heglund. Děkuji, pane předsedo. Chci říct, že eh, si cením přístupu předsedy, tedy ten eh, zůstat flexibilní při hledání východiska, ale na druhé straně eh, pan zpravodaj Bokroš tady vznesl řadu oprávněných otázek, na které nemáme odpovědi. Já jsem eh, ze severu, takže pro mě ta oranžová je blížší červené než zelené, proto já tady eh, víceméně oceňuji přístup eh, pana předsedy. Já bych chtěl připomenout, že ekonomická situace je opravdu obtížná a my bychom skutečně měli být schopni velice dobře vysvětlit daňovým poplatníkům, proč chceme vynaložit takové velké sumy peněz na budovu. Eh, já mám určitou zkušenost eh, s nákupem budov v minulosti a já vím, že předsednictvo tomu přistupuje mm, velice podobně jako já a eh, jestliže tedy nemáme si správné odpovědi, tak skutečně si musíme nechat otevřená zadní vrátka, protože já, já vím, že to to jsou té problematika, se kterou jsem seznámen ze své eh, vlastní členské země. Děkuji. Je remercie, mon cher collègue, monsieur Gayer. Děkuji, milý kolego, pan Gajer. Pane předsedo, nejdříve bych se chtěl uklonit vaší formulační schopnosti, kterou jste nám ukázal, když jste nám vysvětloval tu problematiku. Já pocházím ze severozápadního Německa a to je region, kde se vyjadřujeme jasně a celkem hrubě. Já bych to formulovala asi tak, když mám eh, nějakou další potřebu, to znamená například, když mám chuť na řízek, nekoupím si celé prase. A to je možná takové přirovnání pro situaci, před kterou zde stojíme. Ve zprávě, která před námi je, jsme zjistili, že máme nějakou potřebu, eh, která bude vyplývat z rozšíření. Ještě nemáme zodpovězenou otázku, kolik budeme potřebovat těch kanceláří a jak to bude vyplývat z Lisabonské smlouvy. Tady v Evropské čtvrti máme situaci, že se potýkáme s 13% nevyužitím pr- prostor. To znamená, že nemáme nedostatek prostor. V okolí parlamentu je dostatečný počet uh, budov a nebo místnosti, které si můžeme pronajmout. V žádném případě tedy nenastane situace, že by se nebylo kam uchýlit. A na druhé straně zde máme tu situaci s belgickým práv, právem, která by nás eh, přivedla k situaci, že bychom museli zaplatit cenu za ten dlouhodobý pronájem, která by byla vysoce nad tržní cenou. A to v současné době, kdy procházíme realitní krizí. A v době, kdy ta zpráva o Bruselu a kancelářích vypovídají o tom, že dochází k poklesu cen. To znamená, že bychom kupovali dnes za podmínek, ve kterých víme, že ta skutečná cena je mnohem nižší. Myslím, že záměr koupit tu budovu jen proto, že je blízko, nemůžeme uznat. A za těchto okolností to rozhodnutí tak, jak jste to formuloval, není pro mě to oranžové světlo přípustné a svítí vlastně jen už tak zpovzdálí. Pro mě tady svítí červené světlo na semaforu. V situaci, kdy pokladníci tohoto parlamentu říkají předsednictvu ano, mám takový pocit, že to budeme muset vysvětlit daňovým poplatníkům a v této oblasti máme tedy rezervy. Děkuji. Salvador. Eh, momentálně eh, tady není co komu vysvětlovat, poněvadž toto je pouze prozatímní rozhodnutí. A proč tedy eh, předsednictvo si představuje to a tak podobně. Mně se zdá, že tento dopis, eh, který byl dlouho debatován mezi koordinátory, tak eh, toto je opravdu otázka eh, na jedné straně urgentnosti, potřeby, na druhé straně transparentnosti. My skutečně tady žádná eh, urgentnost není, takže my máme skutečně eh, všechny argumenty ke zvážení, jestli řekneme ano nebo ne. Já myslím, že náš předseda má pravdu, poněvadž my to nemusíme kupovat a e, je tady otázka pro nájmu a 99 let a já si myslím, že to může mít dopad na konečnou cenu. Ale mm, pokud e, dáme pokyn předsednictvu, aby pokračovalo v jednání a potom eh, vznesené podmínku vznesení určitých eh, vážných podmínek, eh, tak je to v tom dopisu a podobně, tak já nemám pocit, že bychom udělali něco špatně, pokud bychom to definitivní rozhodnutí posunuli. Čili mm, my vlastně to rozhodnutí odkládáme a podmiňujeme ho splněním konkrétní podmínky. Já myslím, že tak to bych s tím byl spokojen. Je vous remercie. Monsieur Manka. Děkuji, pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Dovolte, aby som... Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych já vyslovil svůj obdiv té vaší formulaci. Vy a všichni, co jste dnes hovořili, jste se pohybovali kolem formulace toho oranžového světla na semaforu. <laughs> Yes. Děkuji, eh, pan předseda. Dovolte, aby... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád složil poklonu vašim formulačním schopnostem. Vše, co zde dnes zaznělo, míří směrem k tomu oranžovému světlu na semaforu. Někdo byl blíž, někdo dál, ale ta oranžová podle mě dnes se opravdu rozsvítí. Myslím, že důležité je, že ti, aby ti, kteří budou vyjednávat, zastávali oba dva různé názory. Jeden názor tedy je, není jiná možnost, než to koupit, a druhá možnost je, máme nějaké rezervy, máme jiné možnosti. A já myslím, že ti, kteří půjdou vyjednávat, musí diskutovat v tom duchu, že máme jiné alternativy. Pokud to předneseme tak, to jsem si jist, že získáme pro budoucnost lepší podmínky. V dalších vyjednáváních potřebujeme tedy dvě věci. Za prvé tedy všechny propočty a důvody, proč budovu koupit, a za druhé potřebujeme u toho, kdo budovu prodává, docílit pocitu, že máme jiné alternativy. Měli bychom mít vždy připravenou jinou možnost. Já v těchto věcech mám zkušenosti. Už jsem kupoval několik desítek objektů, když jsem pracoval na jiných funkcích když jsem představil situaci tak, že nemám jinou možnost, anebo že, když jsem řekl, že mám jinou možnost, byl v tom radikální rozdíl v tom přístupu toho prodávajícího. Postupoval bych tedy tímto způsobem a myslím, že situaci potom zvládneme. Děkuji. Pan Greš, pan Belder a potom budeme hlasovat. Pan Greš. Děkuji, pane předsedo. Já jsem úplně z jihu a to možná eh, mám právo na určitou nemoudrost. Před třemi lety jsme absolvovali prakticky stejnou debatu a tenkrát bylo v tomto výboru dohodnuto, a my jsme to také dali do usnesení, že bychom měli mít víceletou strategii v oblasti nemovitosti. A o tom jsme potom debatovali znovu vždy další rok a to dlouhodobě strategii jsme nikdy nedali dohromady. A já si myslím, že pokud nemáme takovou strategii, tak tím podkopáváme vlastní pověst, jakožto rozpočtový výbor. Takže jestliže žádáme víceletý program, více taky, měli bychom se toho přidržet. Máte naprosto pravdu, pan Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb duidelijk eh, gesproken tijdens het coördinatoroverleg. heb pane předsedo. Já už jsem se k tomu vyjadřoval na schůzce koordinátorů. V Nizozemsku to máme tak. Tři oranžové zpomalíme, jinak dostaneme pokutu. Merci de donner votre avis. Děkuji za tak stručné a jasné stanovisko. Já mám víceméně procedurální otázku. Já si myslím, že tomu řešení všichni víceméně rozumí, že tedy jsme teď na té oranžové. Ale já bych chtěla požádat, že než ten dopis odešlete, kdybyste nám ho rozešlal, rozeslal, abychom ho mohli dokumentovat. Samozřejmě, že si musíme počínat rychle, ale mělo by to tak být. Ano, milí kolegové, děkuji za tuto rozpravu, která nám umožní zajít do větší hloubky a ukázat, že členové výboru pocitují stejný nepříjemný pocit, jaký jsme cítili na jednání koordinátorů. Paní Durand eh, hovořila o schizofrenii. Tady jsme všichni jako paní Durand. Přejeme si, aby parlament mohl fungovat a současně, říkal pan Gajer, musíme vydávat počet našim voličům, daňovým poplatníkům, že správně spravujeme velmi omezené zdroje Evropské unie. Současně mějme na paměti, že všechny naše národní parlamenty mají ambiciozní politiku v oblasti nemovitostí. A strategie, která spočívá v pokusech o získání blízkých budov u parlamentu je nesmírně rozšířená praxe. Ani v severní, ani v jižní Evropě, ani na východě a západě. Myslím, že nás žádný národní parlament nemůže v tomto směru poučovat. Jak říkal Salvador, a mimo je to říkám pro pana Heglunda, budeme za pět let eh, souzeni. A já bych nechtěl být za pět let v situaci, kdyby se říkalo, protože jste vlastně uvažovali krátko zrace v rozpočtovém výboru, Evropský parlament ten měl fantastickou možnost koupit budovu hned vedle svého sídla, musel koupit budovu, která je nevhodná na druhém konci Bruselu a která nakonec se ukázala jako mnohem dražší. Tím chci říci, že my nebudeme vyjednávat, je nás 88, my nebudeme jako výbor vyjednávat s prodejcem. My neodpovídáme naštěstí za to jednání, naštěstí pro evropské finance. Pokud místo předseda nebo předsednictvo, případně generální tajemník pově, po pověření bude vyjednávat, my stanovíme nepřekročitelný rámec. A pokud si budete takto souhlasit, já o tom nechám hlasovat, pokud si budete souhlasit, tak budeme postupovat v souladu s doporučením koordinátorů. Podepíšu dopis, který nejdříve předložím všem koordinátorům. Každý koordinátor posoudí, zda to ještě někomu ukáže. Ale dnes večer připravíme návrh dopisu a budu dbát toho, co řekl mimo jiné pan Ferma Gajer, kteří upřesnili ty body, které bychom měli zdůraznit. A paní Durand hovořila o ekologickém charakteru budovy. A i to je věc, kterou můžeme snad eh, doplnit. Můžeme to do našich podmínek doplnit. Tedy dopis kde nevyjadřujeme kladné stanovisko, ani záporné. Proces pokračuje, avšak připomínáme s lítostí, že jsme nedostali upřesnění, které zpravodaj potřeboval. A jak řekl pan Grech, že již minimálně tři roky požadujeme po předsednictvu, aby nám předložilo strategii v oblasti nemovitostí ve středobém výhledu. Na to pořád čekáme a za těchto předpokladů si vyhrazujeme naše stanovisko týkající se převodu, který umožní tuto akci. A to v závislosti na způsobu, jak budou zodpovězeny naše otázky. A týká se to současně podmínek nákupu, změn souvisejících eh, s trhem nemovitostí, s finanční krizí, jak říkal pan Ferm, zda tato politika akvizic, která měla smysl před krizí, zda má i dnes tento smysl. A to je třeba vlastně propočítat, zda je lepší být nájemníkem nebo majitelem. Tedy střednědobá strategie, reálné potřeby, o tom také hovořil pan Gajer, krátkodobé, střednědobé potřeby a dlouhodobější a způsob, jak předsednictvo vezme v úvahu přání, která jsme vyjádřili v usnesení pana Maňky, mimo jiné. Tedy navrhuji, abychom takto postoupili s tím, že vypracuji tedy návrh dopisu, předložíme ho koordinátoru a podepíšu to, až budu mít jistotu, že s tím souhlasí koordinátoři. Tento návrh předkládám eh, vašim hlasům. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Pan Belder je proti. Pan Vlosovič je proti. Kdo se zdržuje? Pan Ger se zdržuje. Takže je to většina pro. A nyní tedy si musím zasloužit vaši důvěru. Chtěli jsme pracovat do půl sedmé, ale vidím, že někteří jsou netrpěliví. Končím tedy jednání a děkuji vám. Bon, ça va. Il ne reste plus qu'à écrire.